Ovšem po hlasování předsednictví um, nezískalo stvrzení radou, takže eh, tady vlastně to existovalo, ale eh, rada se k tomu nějak oficiálně nevyjádřila a po uzavření interinstitucionální dohody otázka eh, prováděcích aktů, aktů v přímé působnosti je vyřešena a tento kompromis můžeme zapracovat do nařízení a můžeme také implementovat otázku eh, konzultace národních expertů do dohody a po dvou letech by snad mělo být možné uzavřít tuto věc poměrně jednoduchým postupem. Doufáme, že proběhne hlasování na příštím zasedání v dubnu a potom na plenárním zasedání v květnu. Takže po eh, dlouhém nejasném období bude možné tuto věc uzavřít. Dobře, to byl tady bod číslo 7 a nyní eh, je na řadě bod číslo 8, eh, který je neveřejný. Ne, je to veřejné. V mých poznámkách jsem to měl jako neveřejnou schůzi, ovšem nyní se to změnilo a je to schůze veřejná, takže nikdo nemusí odcházet. Jde o výměnu názorů s komisí ohledně zprávy o monitorování TTIP. Jistě si pamatujete, že jsme měli úžasné ustanovení 8. července minulého roku a tak jsme vyslali signál eh, vyjednávajícím eh, stranám. Bylo to stanovisko Evropského parlamentu, měli jsme tam některé ofenzivní body nebo i defenzivní a samozřejmě celou řadu eh, červených linií. Samozřejmě, že nás velmi zajímá, co k tomu komise má a jakým způsobem s tím usnesením nakládá s tímto úžasným usnesením z 8. července. Komise navrhla nebo eh, předložila zprávu, bylo to eh, v říjnu, koncem října minulého roku a nyní máme příležitost k výměně názorů o této zprávě a o tom, jakým způsobem vplyne naše usnesení e, do vyjednávání. My jsme tady měli také monitorovací skupinu, měli jsme tam, e, máme tady e, pana Hido Hovna, který je v čele vyjednávacího týmu z USA a já bych mu chtěl předat slovo, aby vysvětlil, jakým způsobem komise eh, zohledňuje naše usnesení ve vyjednávání o obchodní dohodě s USA. Eh, Děkuji, pane předsedo. Pracujeme velmi pilně a velmi bedlivě. Samozřejmě jsme vzali na vědomí obsah vašeho usnesení července, ve kterém jste konzultovali všechny příslušné výbory tomto parlamentu a v podstatě se dostali k závěrům, které jsou velmi blízké mandátu, který my jsme zase obdrželi od Rady pro tato jednání. Takže to bylo velmi užitečné doplnění těch vyjednávacích instrukcí, které my jsme dostali od Rady. Podstatu věci jste právě popsal. Jde o naše zájmy, o ty rudé linie, které se nesmí překročit. A my se snažíme zajistit, aby ta vaše výzva k přijetí dohody na vysoké e, úrovni byla e, naplněna a aby ta dohoda byla co nejvyváženější. Naše komisařka už několikrát prohlásila, a teď hovořím o tom standardu ochrany, že TTIP nepovede k žádnému snížení míry ochrany a to ani na jedné straně Atlantiku. Co se týče té komplexní povahy této dohody, komisařka Malmström také mnohokrát odmítla jakýkoliv náznak toho, že by nakonec mohla být uzavřena to, čemu se říká TTIP TTIP Light, nějaká odlehčená verze této dohody a stejný názor sdílí americká strana. Potom jde o tu vyváženost. My bychom vůbec nechtěli přemýšlet o tom, že by se přijala dohoda, která by byla velmi výhodná pro Američany a méně výhodná pro nás, takže se snažíme dospět k návrhu vyvážené dohody. Co to znamená prakticky? Máme asi 13 eh, kapitol v tom návrhu v té konsolidované podobě. Snažíme se postupně dospět k definitivnímu textu. Máme tam pořád závorky, kde jsou ty věci nevyřešeny, což je asi polovina délky toho obvyklého textu takovéto dohody, kterou můžeme očekávat na konci celého procesu. Takže jsme se dostali asi k polovině eh, kapitolám. Na konci minulého měsíce jsme měli první výměnu názor v oblasti veřejných eh, zakázek. To je třetí a poslední eh, v tom balíku nabídek otevření trhu. Poté, co obě strany předložily eh, své eh, nabídky týkající se tarifů a potom oblasti služeb. Po velmi intenzivních a dlouhých konzultací o ochraně investic jsme předložili 5. květnu roku institucím návrh o ochraně investic Eh, té formě, která potom vedla k nabídce založení toho obchodního eh, tribunálu, což jsme předložili oběma institucím. O to jsme se podělili se Spojenými státy před dva měsíci a teď tedy začínáme s nimi na, pracovat, na tom pracovat a vyjednávat eh, možné parametry takovéto ochrany investic v té dohodě. A také jsme si vyměnili návrhy, které souvisí s tou současnou fází, té prostřední fází jednání. A komisařka s Markem Kromenem má se s ním sejít eh, opět tento týden v pátek. A také na eh, základě těch parametrů, které vy jste uvedli ve svém usnesení v červenci, tak jsme předložili americké straně velmi ambiciozní návrhy týkající se udržitelného rozvoje, ochrany pracovníků a ochrany životního prostředí. Celkově za to jsme teď někde asi uprostřed té prostřední fáze jednání. Jsme plně odhodlaní naplnit všechny ty různé parametry, které jsou ve vašem usnesení z července. Doufáme, že do léta se um, um, dospějeme dál a americká strana nebo její zástupce eh, eh, se tedy Obamová administrativa domnívá, a doufáme, že tady se podaří tento časový harmonogram naplnit. A s tím vším eh, bych chtěl poděkovat komisi za usnesení, za komisi to, za toto usnesení a samozřejmě odpovím na všechny vaše dotazy. Děkuji vám a já teď eh, se budu tvářit, že jsem eh, zpravodajem a budu mít několik otázek. Já jsem samozřejmě četl velmi podrobně váš materiál, eh, který reagoval na to naše usnesení. A upřímně řečeno, v tom vašem úvodu tam nebylo moc podrobností. Bylo to, bylo to popis situace. A víceméně to se odráží v tom materiálu, který jste nám poslal. A například jde o standardy v oblasti pohody zvířat, A v tom okamžiku, kdy ty eh, výrobky se dovážejí ze Spojených států, a půjde tedy o to, jak se bude prakticky uplatňovat eh, tento požadavek těch jednáních. A potom jde o ty výjimky v rámci GATS, to je článek 14. jak to chcete prosadit v rámci mm, jednání? A potom se zmiňujete o té prospěšnosti pro třetí země, pro třetí státy, rozvojové státy. Jaký ty potřeby chcete zohlednit eh, v TTIP, do standardy, do soulad, nebo preference. Co to přesně znamená? V oblasti služeb tam se hovoří o nediskriminaci. Je to pořád vaše stanovisko v těch jednáních? Můžete nás ujistit, že to tak bude na závěr. A možná nejdůležitější v našem usnesení dáváme jasně najevo, že chceme mít dohodu, která bude pokrývat jak federální, tak i tu úroveň pod tím, aby to tady zmiňujete. A na úvod jste teď k tomu nic neříkal, takže mě zajímalo, jak to s tím vypadá. A potom ten kapitola o udržitelném rozvoji. Ta je e, moc hezká v tom vašem návrhu. Ale jeden klíčový problém tady je ten, že tam chybí celá část o vynucení. Takže kdy to budete prezentovat? Možná si pamatujete, že jsme to také požadovali v našem usnesení a ve vašem materiálu. Jenom velmi vágní formulace. Ta povinnost pro to, aby společnosti dodržovaly nějaké pokyny, to už tam bylo. To je tam také uvedeno, možná byste mohl trochu rozvést a v neposlední řadě a pro parlament je to velmi důležité, je to parlamentní dimenze celé této problematiky. Zmiňovali jste se o tom v jednáních a jak to teď vypadá v těch jednáních. A teď mi dovolte, abych dal slovo dalším sínovým zpravodajům. Máme karty jako první. Děkuji eh, za vaše prezentace, za to, že jste zohlednili eh, ty naše požadavky. Některé informace o té zprávě jsou trochu už zastaralé. Možná, že by bylo lepší, kdybychom tu debatu vedli o něco dříve. Eh, hodně již bylo řečeno. Já si myslím, že musíme se hlavně postarat o to, aby ta dohoda byla komplexní, ambiciozní. Doufám, že to pořád je naším cílem, eh, že to nepovede k tomu, že eh, přijmeme nějaké méně ambicioznější nabídky z té americké strany. Myslím si, že také to oblast veřejných zakázek je potřeba eh, více projednat. Eh, měla by to být naše největší priorita, musí to být součástí celé té dohody. má to být komplexní, tak to tak nutně musí být. A potom k těm eh, zeměpisným označením. Slyšeli, že Eh, je to v patové situaci, takže by mě zajímalo, jakou máte strategii na to, aby se to pohnulo. Bude se diskutovat o nějakém systému obchodních značek nebo něčem podobném místo toho, protože i to je další klíčová věc. V každém případě vám chci poděkovat eh, za to, co jste už vyjednali o malých a středně velkých podniků. To je pro naše politickou skupinu velmi důležitá věc. Že to bude zásadní nástroj pro ty, kteří se snaží prosadit na americkém trhu. Děkuji, Mariče. Děkuji. Já také vítám tuto příležitost diskutovat o transatlantické spolupráci. Jsem také velmi ráda, ještě od vás slyšíme, že je velký konsensus o tom, že by se nemělo příliš spěchat s vyjednáváním té dohody. To je také důležité ve světle té návštěvy amerického prezidenta v Evropě. Takže jsem ráda, že minimálně na tomto eh, se obě strany shodnou. Moje zaměření je trochu jiné než to, co eh, jste slyšel od kolegů. Je důležité reflektovat, do jaké míry to usnesení parlamentu bylo zohledněno, ale i tak to usnesení nebylo úplně ideální pro nikoho, byl to výsledek kompromisu, takže já teď nebudu vystupovat jako někdo, kdo si myslí, že je to svatá kniha. Myslím, že my už jsme tady jasně vyjádřili naše výhrady, ale v tomto okamžiku moje, můj hlavní problém je v tom, že se neotvírá dostatek příležitostí například. Ta liberalizace trhů například u veřejných zakázek je to jeden z hlavních požadavků Evropské unie. Měli bychom si dát pozor na to, abychom to nezastínili eh, dalšími ne tak eh, důležitými požadavky. Bude velmi obtížné něčeho dostat v těch jednáních eh, když víme, že ty eh, ambice jsou velmi vysoké a přitom tady není manevrací prostor, když se stanovuje tolik různých těch nepřekročitelných eh, limitů. Jsem také spokojená s tím eh, přístupem pro malé střední velké podniky a potom bych chtěla pozornit na něco, na co upozorně Greenpeace, ale další nevládní organizace a také občanské iniciativy, které mm, mají strach z toho, jak bude vypadat regulační spolupráce a jestli by to nemohlo vést k tomu, že se trochu eh, eh, potlačí důležitost eh, toho přijímání legislativy evropským nebo národními parlamenty. Takže by bylo dobře, kdyby se to podařilo vyjasnit, nejenom co to znamená, ale jak daleko jsme se dostali při formulování to, jak by ta budoucí regulační spolupráce v budoucnosti mohla vypadat a jak se snažíte pojistit, že to evropské právo regulovat eh, bude platit i nadále. Děkuji, Janek. Ne, omlouvám se napřed Helmut. Thank you, Bernd. Děkuji. Ty jsi zpravodaj takže ti děkuji jako zpravodaji. Já bych rovněž chtěl vyjádřit své poděkování, že máme minimálně možnost tady eh, teď vést tu diskusi, abychom zjistili, jak vlastně dál pokračuje ta, mm, to, to vyjednávání a také, eh, jak jste vzali v úvahu, také doporučení parlamentu. Říkal jste, že vlastně jste tak někde zhruba uprostřed toho celého procesu. Byly zde různé dotazy, různé poznámky takže to všechno by mělo být do června, do července se zohledněno, protože tehdy, jak jste říkal, bychom měli vidět už ten návrh, ten konečný návrh té dohody, TTIP. Takže teď hovoříme o tom stávajícím, té stávající situaci. Já bych se rád vyjádřil k některým věcem. Máme určité obavy, například eh, obava ze ztráta pracovních míst, Máme obavy, že právě toto, toto riziko není příliš zohledněno. V bodě D6 parlament žádá komisi, aby mm, učinila sevrubnou analýzu eh, a to pro každý členský stát. A aby učinila eh, určité porovnání konkurenceschopnosti jednotlivých eh, oborů v Evropské unii a v USA a vlastně i v každém členském státu, aby se ukázalo, že tam tedy nebude nějaký dopad na ta pracovní místa. Vy jste o tom trošku řík, eh, hovořil, ale myslím si, že ta žádost Evropského parlamentu nebyla úplně vzata v úvahu. Eh, veřejnost se o to zajímá a měli bychom tedy upozornit na to, že Evropský parlament má právě také určitý závazek eh, od svých občanů, aby na tento problém upozornil, aby se to také řešilo. Za druhé, byl tam ten dopis nebo byl tam původní návrh, který se týkal těch veřejných zakázek, ale teď to vlastně v tom textu není. Tam se teď hovoří o veřej, nebo hovořilo se o veřejných službách, ale ten bod 2b7 nevylučuje ty služby, veřejné um, služby. Myslím si, že je důležité také vyjasnit vlastně, jak je to tedy s těmi službami. Zároveň eh, se mm, chýlí k závěru, jednají se tedy i v rámci té dohodě TISA. Pak je zde další bod eh, ochrana osobních údajů. Chtěl bych říci, že naše usnesení žádalo, abyste tam také ještě eh, dali nové ustanovení na základě článku 14 GATS, že tedy z té dohody bude bezpodmínečně vyloučené veškeré právní úpravy, které se týkají tedy těch osobních údajů. Eh, že tam tedy eh, jedná se tedy o osobní údaje a potom tam vlastně ještě budou osobní hmm, pak tam ještě tedy budou údaje v té obchodní rovině. Také tam chceme ratifikaci, provádění a vymáhání všech pracovně právních norem a tak dále. Máme zde vlastně mezinárodní dohody, máme zde Mezinárodní organizaci práce. V debriefingu jsme také slyšeli, vlastně jak jsme na tom, ale já bych ještě chtěl možná slyšet něco více o těch podmínkách, zda se opravdu budeme, to opravdu budeme dodržovat, protože pro nás je to také významná otázka je, souvisí to vlastně s celou tou kapitolou o udržitelném rozvoji. No a nakonec ještě si říci, že Evropský parlament požadoval, aby celý ten systém ISDS byl nahrazen úplně jiným systémem urovnávání sporů mezi investory a státem e, tam jsme hovořili o tom, že soukromé zájmy nesmí být nadřazeny veřejnému zájmu, že musíme také respektovat právní systémy jednotlivých členských zemí. Takže my jsme měli určité návrhy, USA také navrhlo určitý, eh, určitou cestu, ale zatím nám vlastně ještě chybí jasná odpověď eh, od USA, takže pro nás je teď obtížné um, předvídat, zda to tedy bude nahrazeno, nebo zda zůstaneme v tom, u toho starého systému, také chci říci, že pro naši politickou frakci ten nový systém, který navrhuje komise, nerozptiluje úplně naše všechny obavy. My nechceme, aby ta změna byla pouze kosmetická, ale aby se úplně změnila ta logika fungování systému ISTS, abychom s tím přístupem, který je zde skoncovali. A to je z mé strany vše. Děkuji. Nemusím tady opakovat to, co tady zaznělo o studiích dopadů a to, co tady říkal Bent o závazné povaze té kapitoly o udržitelném rozvoji, protože velmi často je to tak, že vezmete ten text Evropského parlamentu a ale vlastně místo šel tam dáte šut a potom to naprosto změní celé vyznění toho vyjednávání. Takže tady nestačí eh, převzít 90% textu, když místo shell eh, tam napíšete may. Eh, to je velký rozdíl. Pokud jde o zemědělství, tak jak tomu rozumím, tak ty tarifní kvóty které vyjednáváte, činí asi 300 eh, tisíc tun, pokud jde třeba o vepřové nebo hovězí. A um, vy tady říkáte, že to je jenom několik procent eh, evropského trhu, ale generální ředitel pro zemědělství, jak si zapomněl, jak funguje elasticita um, trhu eh, chovatelského a i takovéto částky někdy velmi mění, eh, nebo takováto procenta velmi mění eh, náklady, nebo, pardon, výkupní ceny. Eh, takže prosím, jak to tam vypadá, pokud jde o hovězí a vepřové maso? Taky se tady hovořilo o propojení s TISA, někdo říká, že to, co se vyjedná v TTIP, to se převede do TISA, nebo obráceně. A mě by zajímalo, jak přihlížíte k usnesení Evropského parlamentu od TISA, zejména pokud jde o otázku těch seznamů nebo těch různých eh, klik, o kliketově doložce nebo statutu quo. Ehm, mě by zajímalo, jakým způsobem propojujete tedy TISu a TTIP a potom eh, ISDS Já jsem eh, pochopil, že podle Evropské komise ISDS spadá do pravomoci Evropské unie a že eh, to nějak nesouvisí eh, s, těmi, s tou smíšeností dohody, že to je v pravomocích Evropské unie. A mě by zajímalo, jak tedy toto vidíte, protože když se vyjednává, vyjedná stejná E, věc e, jako v rámci CETA, tak je tady jedna překvapivá věc. Zdá se, že je možné předběžně e, uplatňovat CETA ještě předtím, než to odsouhlasí Evropský parlament, pokud to bude smíšená dohoda. Ale když se podíváme tedy na CETu, tak je vidět, že ISDS v podstatě bude platit na tři roky, a to i v těch zemích, které odmítnou eh, tu závěrečnou dohodu. Takže i ta země, která by neratifikovala eh, setu, neodsouhlasila by to, tak by během třech eh, let mohla být předmětem žaloby. Ehm, takže pokud toto je v kompetenci Evropské unie a pokud Eh, tedy ty věci se mají tak, tak by přece o tom měl vědět i Evropský parlament. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Jenom velmi stručně. Jednak všechny otázky, eh, které tady byly vzneseny, ukazují, že je tady rozdíl v tom, jak komise zohledňuje to, eh, co odhlasoval Evropský parlament. Tady přece my musíme zaujímat pozici, určité stanovisko, ale přece není možné, že vyjednavači to stanovisko potom nezohlední hm, když vyjednávají za Evropskou unii. To je velké znepokojení eh, pro demokracii. Druhá věc, vy jste řekl, že doufáte, že dohoda eh, bude uzavřena před koncem mandátu Obamy a eh, od té doby, co se o tomto jedná, tak se říká, že to v dohledné době bude uzavřeno, ale už to není vůbec důvěryhodné, protože se to neděje. A od té doby, co bylo usnesení odhlasováno, tak došlo k jedné zásadní eh, změně v tom, co tady vyjadřuje Eh, nebo co se děje v USA a jak tam eh, tedy mm, kandidují eh, různí různé osobnosti. A teď je tam velká skepse k této obchodní dohodě. Takže je zajímavé sledovat, co se teď v USA vzhledem k této věci děje. Je tam skepse, pokud jde o transparentnost a o další věci, takže tady eh, se vznáší nad tím určité eh, nejasnosti a změny, které by měly být zohledněny. A další věc, o které hovořil Žanik eh, Dahot, ta, Žadot, tady je to ta otázka té smíšené dohody. Tady přece nemůžeme měsíce čekat na to, až se vyjasní, jestli je to smíšená dohoda. Jestli je to smíšená dohoda, tak by bylo lepší to rovnou říci a uh, zachovat se podle toho. Uh, Tady samozřejmě by se mělo říci ano, e, ta dohoda může být uplatňována e, i provizorně, pokud to bude tak a tak. A jestli to tak je, tak to je opravdu nepřijatelné. A závěrem, e, to je věc, kterou neustále zmiňuji, ale zdá se, že Evropská komise to jaksi vůbec nebere na vědomí. To je otázka veřejných zakázek. Je zřejmé, že tato otázka mezi EU a USA e, jaksi zadrhává. E, my jsme v Evropě z 90% otevření, e, pokud je o veřejné zakázky, ovšem USA se rozhodly zachovat si pracovní místa a velkou část veřejných zakázek si vyhradit pouze pro své malé a střední podniky a pro své firmy zkrátka. A já si myslím, že oni mají pravdu, ale pokud jde o reciprocitu, tak bychom měli vyžadovat reciprocitu Small Business Actu eh, i na evropské úrovni. No, děkuji. Já bych se asi podepsala pro ty vaše obavy, které jste říkala na začátku, Berne. Pokud komise řádně neodpoví na naše požadavky v tom usnesení, tak to si myslím, že nakonec nás staví jako poslance do velice obtížné pozice. A dokáže si představit, že um, Mm, ty obchodní ty obchodní eh, modely musí být eh, demokratické komise, musí, pokud chce takto postupovat, tak komise musí reagovat i na obavy Evropského parlamentu, stejně tak, jako reaguje na jiné. Musím na začátek říci, že co se týče TTIPu, tak eh, tam jsou významné požadavky více transparentnosti, více demokratické kontroly. To si myslím, že ehm, se nám podařilo dodat do toho procesu transparentnost. Nicméně, ehm, pokud eh, vezmu jednu z takových klíčových věcí, kterou jsme řešili, a už na to také, už se tam také hovořilo, bylo to tedy to úplné vyčlenění těch eh, veřejných služeb, služeb eh, obecného zájmu, veřejného zájmu, obecného ekonomického zájmu. Komise říká, že komise je toho názoru, že jejich tradiční eh, výjimka pro ty um, veřejné služby by měla být dostačující ohledně těch obav parlamentu. Ale my jsme, to, my jsme na to neupozorňovali jen tak bez důvodu, protože um, poskytovatelé veřejných e, služeb a také i zástupci pracovníků na to upozorňovali. Říkali, že zde vlastně může být negativní hybridní seznamy, že to může mít i potenciální dopad na mm, ISDS, nebo buď už to bude teda typem ISTS nebo ten druhý. Tento pozměňovací návrh byl schválen ve výboru INTA jednomyslně, takže to také ukazuje, že to má e, velkou podporu a dokonce na plenárce to ani nebylo um, pozměněno. Byl to vlastně možná úplně nejvíce um, podpořený pozměňovací návrh a komise na to říká, no my to nechceme měnit, všechno je v pořádku, um, tohle nebudeme řešit, ale tady je problém. A pokud tedy komise ne, nebu, nezmění uh, svou vyjednávací strategie, tak Evropský parlament by potom e, říkal, že vás dlouho varoval. A bylo to opravdu um, otázka toho, že by, bylo, že, že by nebyly zohledněny ve obavy veřejnosti. Už se o tom upozorňovalo na regi, na, eh, v, v ekosoku. A eh, myslím si, že potřebujeme ještě více vysvětlování a více um, argumentů, než jsou v tomto textu, protože když chceme více transparentnosti a více demokratičnosti, tak nám jde o to, abychom znovu získali důvěru evropských občanů. A tímto způsobem naopak tu důvěru ještě více ztrácíme. Takže já bych opravdu ráda slyšela ještě trochu více podrobností od komise o tom, jak chce zohlednit obavy poslanců. Děkuji, Karin. Děkuji. Já Eh, nechci dále mluvit o tom, co již eh, řekla eh, kolegyně, ale my jsme měli zajímavé setkání ve Vídni a já jsem se tam seznámila také s pozicí eh, USA, protože já jsem si myslela, že oni to chtějí více než Evropané, ale oni mi řekli, že na počátku byli velice pozitivně nakloněni tomu vyjednávání, ale teď už to tak nevyznívá, jsou zklamáni, protože mají pocit, eh, že mm, mm, je to stále stejné a nic se pro ně nesměnilo. A pokud jde Eh, o ten návrh ISDS, tak tam mi bylo řečeno, eh, že je to pro Ameriku velmi obtížně akceptovatelné a když, pokud ano, tak by chtěli mm, něco velmi silného jako protiváhu. Je to pravda? Já mám pocit, že vše jsou to takové dílčí kroky správným směrem, ale děje se toho příliš málo. Eh, už se o tom mluvilo, transparentnost, udržitelnost, všechny tyto věci ještě nedosahují té úrovně, kterou bychom si přáli a e, zároveň jsem teď zachytila, že ani strana USA s tím není příliš spokojena. E, další řečnice, ano, já bych se připojila k tomu, co tady říkala Julie. E, to usnesení to samozřejmě není žádná Bible, ale přece jen to představuje velkou politickou většinu, která se v parlamentu vyjádřila tímto způsobem. Takže tady by Evropská komise opravdu měla integrovat nebo zahrnout celou řadu z těchto věcí do eh, toho, co se děje. Protože k čemu to bude jinak sloužit? Ehm, k čemu je hlasovat pro nebo proti, pokud eh, by tedy ta naše aktivita byla omezená pouze na vyjádření souhlasu nebo nesouhlasu, tak by to bylo špatné. My to musíme ovlivňovat i v průběhu. Eh, komise, parlament a většina dnešních aktérů uvádí, že je potřeba zohlednit otázku malých a středních podniků v této dohodě. Je pravda, eh, že tady se říká, že malé a střední podniky jsou důležité, ale když se potom podíváme na ten vyjednaný text, tak tam je kapitola, eh, která není vůbec závazná, je velmi um, lehká a uh, 80 německých malých a středních podniků uvádí, že jsou proti TTIP. A to ne z nějakých ideologických důvodů, ale proto, že to vyjednávání jaksi nezohledňuje jejich potřeby. Potom právo na regulaci ehm, ano, dobře, tam se to vyjádří, ale když tam máme regulační spolupráci a ISS, e z druhé strany, tak to je oslabení práva na regulaci. Jakým způsobem komise na to reaguje. Jakým způsobem komise opravdu eh, bude eh, v praxi aplikovat tento svůj eh, slib k té možnosti regulovat? Tam je vidět, že to se to neděje. A říká se, že se neoslabují normy, ale pokud jde o environmentální normy a pracovní normy, tak my bychom si přáli, aby se to řešilo ve všech kapitolách a to závazně. Ale dnes se to děje právě obráceně. Řeší se to pouze v jedné kapitole a ta navíc není závazná. Takže jak to tady eh, již bylo řečeno, na jedné straně máme nějaké prohlášení a zdá se, že to všechno je pozitivní, ale je to v podstatě jenom dobrý marketing ze strany komise, protože ta fakta, eh, která tam potom jsou, z toho vůbec nevychází. A takže my bychom tady chtěli komisi ještě jednou vyzvat, aby toto zohledňovala. Děkuji. Další řeč. Pan Andrew. Děkuji, pane předsedo. Já patřím k těm, kteří vyžadují, aby to celé bylo přesnější. A, a tady nám bylo řečeno, že sociální normy a pracovní normy existují a že nebudou porušovány. Já už jsem o tom hovořil, ale já bych k tomu chtěl opravdu vidět něco konkrétního. Pokud jde o otázku norem a to eh, vysokých norem, tak tady bych chtěl, aby se upřesnilo, co komise považuje nebo jak vnímá ten eh, obezřetnostní eh, princip prevence. A dále, s některými prvky jsem velmi nespokojen. Bylo řečeno, že tady vůbec nehrozí nic těm geografickým označením původu, ale na druhé straně e, vlastně to tak není a že jsme, až je nám řečeno, že se v té věci příliš nepokročilo. E, říká se, že ta dohoda bude uzavřena do konce roku, ale já musím říci, že v té současné situaci, pokud jde o zemědělství, tak jsem velmi znepokojen s tím, co jsem slyšel a přál bych si, aby komise uh, velmi eh, konkrétně upřesnil, jak vypadá současná situace ve vyjednávání, co se vyjednalo. A pokud eh, jde o tu volební kampaň, která probíhá v USA, my to samozřejmě sledujeme. A um, Sledujete vy, co vyjadřují jednotliví kandidáti, jak se vyvíjí geopolitické otázky, v těchto volbách? Protože to by nám mohlo tu celou věc komplikovat. Musíme zohledňovat tu současnou situaci, tak jak je v USA, jak se vyvíjí. Děkuji. jdu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem poslancům a poslankyním za velice um, tady důležité otázky. Já se pokusím, eh, co budu moci, na všechny zareagovat, jak na ty dotazy, tak na ty komentáře, ale chtěla bych říct jednu věc. Není to tak, že GR Tret by nějak eh, tedy teď eh, už odpočívala na vařínech. My pracujeme mm, jako obvykle, vy jste instituce, vy jste orgán, který má tedy povolení do toho mm, prostupu Eh, zasahovat a myslím si, že jsme natolik eh, rozumí, abychom si uvědomovali, že je dobré, aby jsme mm, všichni byli na stejné lodi. Takže pokud eh, to bude trvat ještě několik měsíců a pokud tam stále ještě nenajdeme schodu, tak možná se s vámi musíme tedy více spojit, možná i jednotlivě, abychom dokázali vyřešit některé věci, o které vám jde a někdo z vás tedy hovořil o konkrétních bodech, které z nich máte obavy. Takže, co se týče těch jednání, eh, máme velice silného jednacího partnera před sebou, takže ten proces je obtížný. Ať už se to týká některých věcech, eh, které se nás týkají defensivně či ofensivně. Já bych vám chtěla pouze připomenout, že jsme uprostřed jednání a že také opravdu nevždy je to snadné. opravdu mm, jsme uprostřed celého toho procesu, není to lehké a naši. Um, takže, pane předsedo, začnu vaším dotazem. Ptal jste se na dobré životní podmínky zvířat. My jsme učinili konkrétní návrh v kapitole SPS, je to tedy veřejný dokument, jaký na to máme názor my respektive tedy naše názory nejsou vždy stejné jako americké názory, pokud se podíváme na jejich přístup k dobrým pod, životním podmínkám zvířat. Takže to je jedna, jeden z věcí, na které se ještě musíme podívat a musíme najít kompromis. Nicméně ten návrh, který jsme učinili, je podle nás eh, dostačující k tomu, že tedy abychom ukázali, že věnujeme pozornost této věci. Eh, žádal nás o tom nejenom váš výbor, ale i ostatní výbory žádali, abychom se tedy věnovali otázce standardů dobrých životních eh, podmínek zvířat, zejména třeba výbor Envy na to apeloval velice silně. Další věc článek 14 GATU, týká se ochrany osobních údajů. Jediný závazek, eh, který, které vás mohu informovat, když zatím ještě pracujeme na tom textu, je ten, že chceme eh, plně chránit eh, soukromé údaje, tak jak je to zakotveno v evropské v evropských zákonech, v Lisabonské smlouvě. chceme to uchovat na té úrovni, jako je to v Evropě. Takže během toho procesu budeme usilovat o to, abychom zaručili, že ta ochrana je vlastně srovnatelná jako um, v Evropské unii. Co se týče rozvojových zemí a té, tý typu, samozřejmě, když vyjednáváte dohody o volném obchodu, tak eh, většinou to jsou tak jsou to tady, je to tedy dohoda mezi dvěma stranami. Ale na druhé straně my usilujeme o to, aby ten regulační systém byl srovnatelnější, protože víme, že náklady na to, aby ty jednotlivé strany dokázaly plnit eh, své právní předpisy, eh, jsou vysoké, takže se snažíme o cokoliv, co by snížilo zbytečné náklady právě na to dodržování přásních předpisů. Já teď tedy zúraznuju, že to musí být eh, vlastně nadbytečné náklady, protože jsou případy, kde jsou ty náklady opodstatněné a nutné, ale u těch eh, vlastně nadbytečných nákladů tam se snažíme o to, aby byly sníženy a myslím si, že to pak bude ve prospěch obou zemí. Doufáme, že tedy nakonec to bude, to přinese přínos nejenom Evropské unii a USA, ale vlastně i třetím zemím, včetně rozvojových zemí. A také naše nezávislé studie na to poukázaly. Co se týče eh, další otázky, tak eh, tam co, takže ty problémy jsou s těmi veřejnými zakázkami, je tam například taková ta legislativa Buy American, které jsou někdy vlastně používány na úrovni státu nebo i na té e, nižší e, úrovni. Ehm, takže to také, tím se budeme zabývat už třeba v pondělí, až se komisařka e, sejde se svým protěžkem, tak to bude také prioritní otázka. Pak je zde také oblast třeba profesních uznávání. Také ta situace je podobná v USA, jsou vlastně určité, určitá legislativa na té Eh, úrovně jednotlivých států. My usilujeme také o vzájemné uznávání profesních kvalifikací a znamená to, že tedy se budeme muset potom eh, setkávat i tedy s tou nižší úrovní, než pouze tedy s tou um, nejvyšší. vyšší. Další věc. Jak mm, řešíme také priority které se týkají finančního sektoru, tak jsme si velice vědomi i právě té podnárodní, eh, nebo té, té národní úrovně. Také jste se ptali, jak to bude s vymáháním a jak to bude také s kapitolou o e, pracovních místech nebo o, o eh, pracovním právu a o právu na ochranu životního prostředí. Pokud se podíváme, jak to je v USA, tak tam e, jsou také závazky ze strany americké strany, jsou tam i, mm, hovoří tam i o sankcích. My jsme e, e, zaručili, že tam vlastně budeme ty závazky vymáhat, je tam speciální kapitola, ale a tedy může tam potom tedy dojít i k těm finančním nebo obchodním sankcím. Při těch stávajících jednání se chceme nejprve dohodnout s americkou stranou, jaké konkrétní závazky chceme, si chceme konkrétně dohodnout v této oblasti. Protože si myslíme, že v této fázi bychom měli ukázat určité, eh, určitý, určitou eh, vůdčí roli. A pokud se nám podaří takovou platformu zřídit s našimi americkými protěžky, tak potom bychom společně mohli rozhodovat, jaký model by mohl být nejefektivnější k tomu, aby tam tedy bylo zaručeno plnění těch všech předpisů. Dále, eh, co se týče vašeho postavení po ratifikaci, vy jste se tedy za postavení Evropského parlamentu po ratifikaci. Mm, my bychom chtěli, aby jak Evropský parlament, tak i tedy eh, americká strana byly také Eh, zapojeny do stanovování priorit a stanovování všech cílů naší transatlantické spolupráce. Rozhodně nechceme, aby dohoda TTIP vytvořila určitý rozhodovací mechanismus, kterým by se vlastně uh, otevřela zadní vrátka nějakým mm, vlastně možnostem rozhodování, která jinak by příslušela třeba Evropskému parlamentu nebo jiným orgánům. takže, no a pokud tedy ještě máte stále mm, nějaké obavy nebo nějaké věci, které vás nepokojují, tak k tomu bychom se vyjádřili. Potom paní McClarkin se ptala na tu míru ambicí. Je to pravda, my chceme zůstat ambiciozní. Ale zároveň před vámi nebudu zastírat, že teď se právě nacházíme úplně, asi úplně v té nejspletitější části vyjednávání, to je přístup na trh. Snažíme se uh, najít cestu před, jsou tam veřejné zakázky, služby, zemědělství. Takže to jsou takové vlastně základní prvky toho, jak ta dohoda bude vypadat. Hmm. I veřejnost asi už ví, že jsme řekli, že vlastně nejcitlivější je vlastně že ta úplně nejcitlivější eh, jednání, která se budou týkat těch, určité, těch, těch 3% ohledně těch zemědělských produktů, to se necháme už úplně až na konec těch jednání. Pak eh, jsme ho... Hmm, takže toto vše necháváme úplně až nakonec. Ptali jste se i na ty, na ty a ta čísla, takže to je až nakonec. konec. Nebudu zastírat ani to, že pokrok v, těch, v té otázce veřejných eh, služeb a zakázek také byl velice pomalý. Ukazuje se, že ještě musíme překonat celou řadu překážek, než se dostaneme do takové pozice, abychom už eh, mohli zahájit ta finální vyjednávání. Mm, to, co, jak, jak eh, navrhuje Amerika, tak mohli bychom začít někdy začátkem léta, pokud do té doby už bude ten text zhruba hotový. Paní Harky se ptala na zadávání veřejných zakázek, tak to vlastně jsem teď právě trošku uh, už řekl. Jsme někde uprostřed hry. Mm, snažíme se najít způsob, jak dořešit eh, vlastně některé, eh, některá to témata a potom se až dostat k, vlastně v té finální fázi k tomu, těm veřejným zakázkám. A pak ještě chceme říci, že vás nějak nechceme vynechat. Pane Šolci, vy jste se ptal na to, jaký to bude mít dopad na pracovní místa v členských státech. Obchodní dohody mají vždy dopad na pracovní místa a to jak tedy směrem nahoru, tak směrem dolů. Některé segmenty na tom vydělají, jiné prodělají. Ale obecně mm, liberalizace obchodu je píše pozitivní. Já bych mohl říci, že doufáme, že asi během šesti týdnů bychom mohli zveřejnit eh, ehm, prozatímní zprávu, která se týká udržitelnosti, kterou také se připravuje. A je to vlastně nezávislá zpráva. Předložíme, vám, předložíme ji i vám asi zhruba za 4 až 6 týdnů. Dále veřejné služby. Uh, už jsem říkal, že opravdu to není tak, že bychom nic nedělali, že bychom um, odpočívali na Vavřínech, eh, pracujeme hodně na této kapitole, probíhají velká eh, důležitá vyjednání s americkými protěžky a domníváme se, že jsme tam zavedli opravdu takové důkladné ochranné ty čínské zdi, takové ty firewally, abychom ochránili tyto věci. Eh, v Americe Máme tam třeba přílohu dvě, tam jsou právě ty výjimky, které se týkají veřejné, veřejných služeb, tam je to velice široké. Nicméně já jsem samozřejmě ochoten komukoli z vás nabídnout eh, třeba konzultaci s odborníky našeho Eh, oddělení, protože pokud eh, ještě nejste třeba přesvědčeni v některých věcech, tak samozřejmě naší prací je také to, abychom eh, vás tedy seznámili, jak to vypadá konkrétně s těmi výjimkami. Samozřejmě, jak bude vypadat to dohoda TTIP, bude to asi 2000 stran právního textu, Mm, takže vlastně i potom těmi, ta, ta, ta právní, mm, bude nutné najít ještě právní formulace, která budou chránit ty oblasti. Týká se to tedy těch veřejných služeb. My i USA, jak tedy my, tak i američtí proti, náš americký protěžek je jasně říká, že nechceme, aby dohoda TTIP jakýmkoliv způsobem omezovala politický prostor eh, vlád, eh, aby mm, nějakým způsobem regulovaly se veřejné služby třeba později. Paní, pak zde byla ještě body, které se týkaly ochrany soukromí, umluv ehm, Mezinárodní organizaci práce a také ochrany investic. Já si myslím, že my nesouhlasíme s tím ehm, návrhem na ten soud, který by měl řešit ty investice, Mm, musí to být tr- transparentní, musí to být uh, systém soudnictví a musí to být systém, který bude plně srovnatelný s eh, postupy, jako jsou třeba u Mezinárodního souda v Hágu, nebo jako je třeba postup pro řešení sporů v rámci VTO. Um, ehm, my už máme vlastně více než 20 letou dobrou zkušenost. Víte také, před chvílí jste se hovořili s kolegou, který říkal, že v podstatě téměř eh, ve, ve všech těch případech jsme vyhráli a že máme lepší míru úspěšnosti v těch eh, případech než Amerika, než USA. Takže pan předseda říká, už teď budeme muset všichni pouze hovořit anglicky, protože už nebude k dispozici tlumočení, ale tak snad to tedy nebude problém. Takže děkuji vám všem a uvidíme se zítra.